Dear colleagues, it is, uh... Milí kolegové, Je čas začít a přejdeme přímo k prvnímu bodu našeho pořadu jednání. Eh, pokud nemáte proti tomu námitky, přijímáme pořad jednání eh, bez změn. Tlumočení, to je moje první sdělení, je k dispozici v 18 jazycích a rovněž naše zasedání je elektronicky webstreamováno. Tý, co se týče doporučení koordinátorů, tak tam vám musím sdělit, že jsme je rozeslali elektronicky a rovněž pokud i zde nejsou námitky, tak mohou být přijata. A nyní čtvrtý bod pořadu. Jednání, hlavní bod našeho zasedání. Milí kolegové, dámy a pánové, jsme poctěni dnes návštěvou um, ministra eh, k výměně názoru o eh, konferenci COP v Paříži, která se bude v Paříži konat eh, v prosinci. Kromě toho, že pan Fabius je ministrem, je i předsedou konference COP21, proto bude sehrávat klíčovou úlohu na této konferenci celosvětového významu. Těšíme se na to, že si vyslechneme pohled ministra na vývoj této konference konference, zejména po závěrech pracovní skupiny v minulém týdnu, která se týká platformy pro navození změn a akci. Zejména bychom chtěli si vyslechnout váš názor na šanci dosažení celosvětové dohody, eh, rovněž stanovisko k ENDC a zejména jak můžeme dosáhnout správného financování klimatických změn parlament vysílá 15 členů delegaci na tuto konferenci. Já budu mít tu čest ji předsedat a jménem parlamentní delegace vám chceme říci, že si uvědomujeme význam tohoto zasedání a rovněž toho, že by Evropská unie měla hovořit jediným hlasem. Jsme eh, vám k dispozici, abychom vám eh, pomáhali dosáhnout výsledku ve vyjednávání. Dnes rovněž zde máme představitele výboru pro zahraniční záležitosti a ještě než přejdeme k samotnému meritu, dávám slovo eh, předsedovi panu Almaru Brokovi. Děkuji, já jsem velice rád, že mám zde příležitost se vyslovit. Pane ministře, já vám srdečně děkuji za vaši návštěvu a rovněž i Děkuji výboru Envy, že se tohoto tématu ujal. Ehm, my rovněž jsme předali eh, vašemu výboru stanovisko k přípravám na COP21 v Paříži a zejména v kontextu vlny uprchlíků, s níž rovněž zápasíme a e, toho, že přicházejí z Afriky právě, i to souvisí s klimatickými změnami. Proto jsou klima, e, vodní hospodářství a tak dále nejen stále důležité, ale stále důležitější a musí se vzít v potaz při e, vyjednávání a uvažování o změnách. I to musí být zahrnuto do tématiky konference protože lidé si neustále přejí zlepšovat své životní podmínky a klima s tímto úzce souvisí. Proto my bychom rádi v rámci výboru AFET chtěli vybídnout výbor Envy, aby rovněž eh, zapracovali do svých úvah i tyto souvislosti, aby ta politika byla opravdu komplexní, univerzální a abychom byli schopni prosadit i toto téma. A pane ministře, než si vezmete slovo, já chci vyjádřit přesvědčení, že tyto souvislosti, totiž migrace, mírové soužití a klimatická politika jsou velice úzce vzájemně spjaty a že je pravděpodobně i důležité, abychom i vy v rámci Evropské unie si byli vědomi toho, že všude v těchto oblastech dosáhy ke, dochází ke změnám a že bude třeba vypracovat souvislou strategii a já jsem velice rád, pane ministře, že zde máme příležitost to s vámi prohovořit. Děkuji. Mm-hmm. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Almare, A nyní má slovo pan Loran Fabius, aby mohl uvést toto zasedání. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane předsedo, za vaše vřelé přijetí a také za pozvání. Chci pozdravit všechny přítomné. Je, mne, je pro mne velikým potěšením mezi vámi být a děkuji tedy výboru pro životní prostředí a pro zahraniční věci za toto vřelé přijetí. Abych hovořila o COP21, což je pařížská konference, které budu mít tu čas předsedat eh, za měsíc zhruba. Eh, chtěl bych také přivítat eh, zprávu pana Žilá Parňo. To je velice užitečná zpráva a ještě předtím, než zahájíme naši společnou konverzaci, tak bych rád obecně řekl, že dnes, dnes tedy jak vypadá z mého pohledu situace, budu tedy velice konkrétní, a nebudu hovořit tedy příliš eh, ve velké šíři, já bych eh, chtěl hovořit spíše o tom, jak z mého pohledu vypadá situace. Minul, jak jste hovořil tedy už o minulém eh, týdnu, eh, hovořilo se o eh, vyjednávání skupiny ADP, sestavil se velice krátký text, a to je text, který byl tedy přijat Nemůžeme posoudit eh, text jen podle jeho délky, ale také podle uh, obsahu samozřejmě. Samozřejmě bohužel otevřených otázek, na které nebyla eh, v tomto textu uvedená odpověď, ale já bych nechtěl tady hovořit o nějakých katastrofách, protože víme, že text Kodaně měl 200 stránek. Uh, takže uh, pokud by to mm, odpovídalo počtu stránek, tak tak je to v současné době lepší. Co se tedy týče těch jednotlivých témat, budeme se zaměřovat do konce příštího týdne, tedy se chci sejít v Paříži s 80 ministry, říkáme tomu prekop, nebo tedy předběžné zasedání kopu, a e, chtěli bychom znát názory na jednotlivá témata. Už jsme vedli dvě e, neformální zasedání takového typu a jsou užitečná, jak jsme zjistili. A jsem přesvědčen, že čím více budeme přibližovat skutečnému konání kopu, tak tím blíž budeme e, možným řešení. G20 se sejde v polovině listopadu v Turecku a Commonwealth se sejde na Maltě těsně před zahájím kopu. A také já tedy chci říci, že chci reprezentovat Francouzskou republiku tento víkend v Pekingu a e, tam máme uvést se e, čínskými přáteli společnou deklaraci, což by nám mělo následně umožnit vytvořit e, zemi, nějaké, nějaká území, o které se bude jednat. Takže 30. listopadu bude zahájeno zasedání KOPu. Víte, že jsme trochu inovovali protože jsme pozvali také eh, hlavy států, předsedy vlád, který tam budou přítomní první den a eh, v, Kona, v Kodani to bylo naopak, tam byli pozváni nakonec a eh, mohli se tedy zabývat různými otázkami. My jsme si ale přáli, aby přišli hned na zahájení této konference. Už máme 80 odpovědí a to je výborné, tedy hlavy státu a předsedové vlád zejména eh, eh, představitelé Evropy, tedy evropských států, tam budou zastoupeni. Od 1. prosince eh, v práci kopu negociátoři se znovu vrátí ke svým diskuzím na základě toho, co již bylo vykonáno nebo bude vykonáno do té doby. Budou se věnovat opět tedy sestavení toho textu a následně ministři, pokud to tak mohu říci, to dále doformují a Eh, dojdeme k závěru. Já eh, jako předseda eh, KOPu a tak jako zásupce Francie jsem to pochopil tak, že moje úloha má spočívat v tom, že vyslechnu všechny, následně budu udržovat určitou úroveň ambicí a to, co možná nejvyšší úroveň ambicí a následně se budeme snažit o kompromis, protože to je zapotřebí. Všichni se na tom závěrečném textu musíme shodnout. To znamená, že bude obsahovat kompromisy. A právě proto jsme také žádali, aby eh, byli eh, přítomni eh, ministři zahraničí. Často se hovoří o tom, co by bylo úspěchem kopu. Já tu vidím dvě, tři hlavní věci. Za prvé, Především musíme dosáhnout nějaké dohody, dohody, která bude právně závazná, jak se říká, tak, abychom umožnili skutečné omezení eh, od roku 2000 eh, o dva stupně. Proto tedy potřebujeme dosáhnout schody všech zúčastnění. Z tohoto ohledu bych chtěl vzdát hold, třeba, že někteří z vás jsou toho názoru, že ty závozky jsou doposud nedostatečné, vzdát hold tedy té práci Evropské unie, protože když porovnám závazky jednotlivých eh, států, tak musím říci, že eh, Evropa si vede skutečně dobře a je v popředí. Je tedy zapotřebí, abychom měli ambiciozní dohodu, jak jsem říkal, a potřebujeme vzít v úvahu také to, co se děje tyto poslední týdny ohledně různých příspěvků, kterým se říká INDC anglicky. Je tu 154 zemí celkem, které už předložily ty své INDC, což znamená zhruba 90 emisí, eh, které jsou emitovány eh, Samozřejmě já teď nebudu e, klasifikovat jednotlivé ty, ty příspěvky. Jedny jsou ambicioznější, jiné zase méně, nejsou všechny stejně e, ambiciozní, liší se od sebe. Nicméně je to poprvé, co se nám podařilo takto postupovat, ať tedy 150 zemí, 155 zemí, e, nakonec tedy mají být 180, tak eh, si kladou otázku, jakou máme mít politiku do budoucnosti pro energii, pro dopravu. A to je zásadní změna, eh, která eh, povede k určitým změnám a my si přejeme, to byly změny pozitivní, budeme o to usilovat. Sekretariát prvního listopadu, to je za pár dní, se bude snažit vykonat vše, co je v jeho silách. Už došlo k určitým hodnocením a v současné době můžeme říci, že zatím jsme se tedy eh, nepletli. Co se týče IPCC, půjdeme tedy na zhruba 4-5 stupňů eh, a na, eh, následně tedy na 1 nebo 1,5 stupně. To jsou čísla, které uvádí, která uvádí sekretariat 2,7 až 3 stupně může být tedy eh, to závěrečné. To znamená, že je to skutečně lepší než to riziko, které bylo jmenováno, ale zase to není ideální situace, takže nás čeká ještě mnoho práce. Jedním z kritérií úspěchu podle mne je přesně to, jakým způsobem budeme provádět tuto následnou práci. A musí být naprosto zásadní, abychom se snažili eh, tam mít správné revizní doložky samozřejmě musí mít jasný cíl. Ale pak je zapotřebí usilovat o to, a já o to chci usilovat, aby v té pařížské dohodě, abychom měli mechanismus revizní, který stále více eh, delegací bude podporovat, tak eh, aby nám, aby, abychom mohli z technického hlediska následně eh, revidovat ty jednotlivé příspěvky, ty INDC. A proto jak se, eh, jak se říká tedy nikoli eh, francouzsky, ale anglicky, že eh, pařížská konference bude takzvaným turning pointem neboli milníkem. To znamená, že chceme směřovat k nižším změnám klimatu o méně stupňů, abychom dostali toho jednoho stupně. Některé země nejsou tak ochotné dělat změny, říkají, že by měly bohatší země spíše revidovat své cíle a podobně. Eh, druhým kritériem cílu pod, eh, úspěchu podle mě je, aby ty eh, závazky byly právně závazné, jak se říká anglicky legally binding. Je zapotřebí najít takové prvky, které budou pro veřejné mínění i pro nás samotné jasným důkazem, že se nejedná jenom nějakou mm, obecnou dohodu, Eh, samozřejmě, že my nemůžeme ty, kdo by nedodrželi tu dohodu, že by byli zavřeni do vězení, to ne. Ale aby zde bylo jasně právně závazně vyjádřeno, že ty cíle závazné jsou. A to je také e, veliká výzva. Další velkou výzvou je, aby ty závazné cíle Eh, eh, zde byly jasně vyjádřené. Zase bude jednat o závazné cíle, právně závazné cíle jen pro bohaté země nebo i pro ty, které tak bohaté nejsou. Bylo by samozřejmě vhodné, aby aby právně závazné cíle eh, byly platné pro všechny. Samozřejmě nevím, jak to bude si dvěma stupni konkrétně. Potom třetí aspekt je finanční a technologický. Jak už jsme o tom diskutovali s různými africkými zeměmi, Říkají, ano, my nemáme zodpovědnost za e, většinu těch skleníkových plynů, ale jsme první obětí. E, takže Oni chtějí se zúčastnit za předpokladu, že k tomu budou mít od nás technologie, že jim pomůžeme technologicky a, a e, finančně. A na základě studie OECD víme, že v roce 2014 jsme Eh, mě měli cestu otevřenou ke 100 miliardám a tak eh, víme, že každý eh, se může vydat tou cestou snahy o adaptaci. Adaptace je skutečně klíčovým slovem. Takže když se nám podaří pokročit v těchto třech aspektech, o kterých jsem hovořil, tak si myslím, že Paříž bude skutečně úspěšnou konferencí takže jsem hovořil o minutu 24 déle, než jsem měl a předávám vám slovo. Thank you very much. Děkuji vám. Děkuji za tento úvodní příspěvek. A nyní první kolečko otázek a koordinátoři mají slovo jako první. Peter Líze za EPP, dvě minuty máš. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji, Giovanni. Já mám opravdu radost, že můžeme zde eh, mít toto zasedání společně eh, těchto dvou výborů, AFET a ENVY. Ehm, ještě k tomu jenom dovětek, co řekl Elmar, že právě klimatické změny je politická záležitost. Máme už i v mezidobí klimatickou diplomacii, protože víme o návštěvách ve Spojených státech. A my si musíme opravdu dávat pozor, aby naše cíle k ochraně klimatu byly vždy přítomny jako téma vyjednávání s třetími zeměmi, kdykoliv k tomu bude příležitost. Pane ministře, vy jste správně poznamenal, že dosavadní přísliby ze strany členských států nestačí, abychom dosáhli toho cíle dvou stupňů a jedna a půl stupně, to už vůbec ani nezmiňuji. Musíme neustále mít před očima ty dva stupně. Samozřejmě ještě je mnohé, co musíme vykonat. Na druhé straně je to opravdu dějiná šance. 150 zemí, jak jste sám řekl, se sami zavázali a i to zdokumentovali. Proto je rozhodující, abychom posílili celý postup zpracovávání těch závazků. Nesmí v Paříži dojít k tomu, aby vše bylo diskreditováno, oslabeno, přerušeno v Paříži, takže tady já chci výslovně eh, vás vybídnout, abyste to pohlídat. A pak ještě další odvětví. Odvětví letů a námořní dopravy. My jsme si v Evropské unii dali přísné cíle v průmyslových odvětvích, dokonce i 43% a například ocelářství, to musí, tomu to dá zabrat, to se musí velice snažit. A u letů Mezinárodní letová organizace zatím je na nule. Opakuj nulu. A dokonce dostává mezinárodní úvěry. A u um, námořní dopravy nemáme ani to.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 v boji proti klimatickým změnám se Evropský parlament mobilizuje, aby pomohl úspěchu pařížského samitu, aby vznikla nová mezinárodní dohoda o klimatu. A právě úspěch konference v Paříži je naším cílem, naší ambicí tak jak jsme to zakotvili eh, ve zprávě, kde jsem měl tu čest být zpravodajem, jak již tady zaznělo. A já bych rád přivítal vaše osobní zapojení se do úspěchu této dohody. Na počátku minulého týdne jsme měli možnost také dát další politický impuls vyjednáváním, která probíhají, eh, i záležitosti, které nás tedy eh, znepokojuje situace tedy eh, těch 70 zemí. A vy jste také správně uvedl, máme samozřejmě delší text, v minulosti jsme měli delší text, ale měli bychom si definovat možnosti pro Eh, dohodu z Paříže aby bylo třeba možné vycházet i ze zprávy Evropského parlamentu, protože víme, že pro COP21 se diskutuje o několika zásadních věcech, které by mohly být pojaty stručněji. Máme 100 miliard dolarů ročně až do roku 2020 a jakým způsobem by mohli připravit cestovní mapu, tak abychom definovali eh, podíl každé ze zemí na financování tohoto fondu. Za druhé, toto inovativní financování by nemuselo být dostatečné, abychom zajistili přechod k ekonomice, k nízkouhlíkové ekonomice a zároveň bychom měli ukončit dotace využívání fosilních paliv, tak e, to považuji také za důležité, měli bychom to připomenout a dále za čtvrté e, bojujeme proti klimatickým změnám, to jsme také zdůraznili ve své zprávě, tam jsme podtrhli e, program řešení těchto problémů. Co mohu říci během dvou minut, se toho moc nestihne. Mohu říci jenom, že jsme tady, že jsme spolu s panem předsedou předsedou Laviou připraveni spolupracovat na úspěchu COP21. For the ECR, Julie Gerling. Julie Gerling. Děkuji mnohokrát a vítám vás, pane ministře. Já bych ráda položila otázku o tom, jaké máte záměry jako předseda konference COP. Jakým způsobem eh, budete vystupovat na veřejnosti? protože v průmyslových zemích, to platí pro prakticky celou Evropu, eh, pocitujeme netrpělivost pokud jde o globální dohodu, protože stále více vidíme, a to bych mohla ilustrovat na příkladu Spojeného království, vidíme, jak se za poslední týdny uzavírá ocelářský průmysl, protože ocel se vyrábí jinde, kde se skoro vůbec nehledí na životní prostředí a přesto ta ocel přichází v rámci volného obchodu na náš trh. Měli bychom se věnovat dumpingu, něco s tím udělat. A veřejnost ztrácí trpělivost, protože vidí, jak se velké částky vynakládají, těch 100 miliard, eh, jak politici eh, hovoří o těchto velkých sumách, ale nehovoří o tom, jak budou zajišťovat zachování pracovních míst a lidé skutečně začínají být netrpěliví, eh, protože je otázka, jakým způsobem je možné chránit klima, když vidíme, že se to neděje. A samozřejmě zda jsou lidé také ochotní přijmout zásadní kroky, pokud uvidí, že ty zásadní kroky přijímají i ostatní. Proto si myslím, že je imperativem, aby COP21 uspěla. Je to vlastně poslední příležitost splnit sliby a závazky také pro zbytek světa. A samozřejmě obvykle zaznívají určité typy prohlášení na takových eh, zasedáních, eh, tak aby eh, si získali přízení lidí, musíme být v popředí změny klimatu. A já si myslím, že je potřeba toto změnit, aby slova provázely činy. A děkuji za Alde. Pan děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji vám, pane ministře za úvodní slova. Já bych se rád zaměřil na jednu z vašich priorit a to jsou finance pro klima. Rád bych poblahopřál Francii k tomu, jaké vedení prokázala tím, že vyčlenila miliardy finančních prostředků navíc pro klima. Nicméně mám určitou obavu, jak bude vypadat financování po roce 2020. A zde e, vyvstává úloha EU. Zatím nemáme žádné konkrétní závazky na straně EU, ačkoliv víme, že na konferenci bude spousta zemí, která vychází z určitých kritérií a mohou se dohodnout jenom na ambiciozním textu tehdy, budou-li k dispozici dostatečné finance. 10. listopadu, kdy proběhne zasedání Rady ECOFIN, budou učiněna zásadní rozhodnutí usnesení našeho parlamentu, tak jak je připravil Žil Parňu. Jsme požádali o vyčlenění eh, určitých pobídek v rámci systému obchodování s povolenkami. A mm, já bych ocenil, kdybyste mohl říci pár slov také ve světle připravovaného zasedání Rady ECOFIN a jakou částku vyčleníte na dobu po roce 2020. Děkuji. A nyní za GUE, pan Omady. Děkuji mnohokrát za, vaš, za to, že jste přišel. Já si dovolím jenom takový obecný postřeh. Eh, vy jste nám položil přesnou otázku. Když zvážíme kombinované účinky po celém světě trvání ekonomického modelu, eh, bude znamenat šíření našeho životního standardu, tedy takzvaně amerického nebo euroamerického životního standardu a to bude znamenat obrovsky těžký úkol, pokud budeme chtít bojovat proti oteplování, o, eh, tak aby nepřesáhlo toto oteplení 2 stupně Celzia. Faktor času je zásadní. Není sice příliš pozdě, ale v mnoha směrech pozdě je a neustálá váhání konference od konference situace se postupně komplikovala a splnění cíle se stále vzdaluje. A proto mohu také položit otázku v souvislosti s ostrovy. Eh, Eh, když se podíváme na eh, mapu světa, vidíme, že atoly Austrálie například je tam zhruba 300 tisíc ostrovů a ostrůvků a právě ty se potýkají také s problémy ze změny klimatu. Vidíme, že malé státy jako Kiribati a další eh, se setkávají se zásadními problémy. A těchto 300 tisíc ostrovů, mezi nimi jsou také ostrovy, ostrovky evropské, které stojí tváří v tvář stejné zranitelnosti jako ostrovy a ostrůvky, malé ostrovní státy mezi rozvojovými zeměmi a mezi těmi evropskými eh, ostrovy Sahely jsou také vzdálené regiony Evropy a také eh, takzvaná vzdálená území, která patří Francii. A právě tyto malé evropské ostrovy jsou velice vzdálené eh, těmi, eh, těm sítím, které jsou k dispozici v Evropě nebo i na jiných kontinentech. A důležité je, aby Evropa dokázala těmto malým státům a ostrovkům nabídnout také řešení boje proti změně klimatu. A jaká cesta se nabízí právě těmto státům, které jsou velmi zranitelné? Děkuji. Děkuji. Děkuji a za zelené pan Jado. Pane ministře, dobrý den. Eh, vítám vás zde, to je velice důležité, že jste mezi nás přišel, protože pokud konference má být úspěchem, musí být také konference eh, šéfů vlád a pokud bude neúspěchem, bude to neúspěchem představitelů v OSN ale potřebuje tento úspěch a nedostaje, nedojde k němu, když mm, toto vyjednávání nepovede Evropská unie. Proto vám chci tedy poděkovat za to, že jste se ujel této úlohy, jak ji provádíte. Jak říkal kolega Gerbrandy ohledně financí, eh, musím říct, že 14. listopadu doufáme, že na zasedání Rady ECOFIN dojde k dohodě o e, dani z finančních transakcí a o poli působnosti a principům této daně, protože to je důležité a dosud o tom nic nevíme. A e, na tom také záleží, zda Evropa bude schopna v G20 a také na COP21 dosáhnout e, zásadní e, změny, zásadní dohody, tak aby Evropská unie skutečně se mohla pohnout vpřed ohledně financování a také daně eh, z finančních transakcí. To je věc, která je velice důležitá, v níž by se pokročit skutečně mělo. Za druhé, eh, nebude zde závazná dohoda, která by měla i režim sankcí ohledně těchto závazků. na druhé straně důvěryhodnost eh, těchto závazků má zásadní význam. Takže jak se díváte na tento systém reportingu, monitorování a ověřování, eh, který by dodal důvěryhodnost všem těmto závazkům? Opět jsme viděli, že máme jasný e, cíl, který se týká e, snižování dusikatých emisí e, od roku 2007 a vlády se rozhodly, nehledně za to, že jsme byl, měli tyto jasné objektivní cíle, tak ještě se to prodlouží o e, další léta a e, situace se nelepší. Děkuji za EFDD, pan Elmer. Uh, thank you very... Děkuji pane předsedo. A děkuji, pane ministře. Já opravdu jsem pod velkým dojmem vaší naděje, že omezíme globální oteplování do 2 e, 2,73 stupňů z dějin IPCC vyplývá, že oni se snaží předvídat vývoj teplot a to, že vy budete předvídat uh, teplotu do jedné setiny stupně Celzia, no tak to jistě se mnou budete souhlasit, že to už je snad mírně absurdní. A nyní k té pařížské konferenci, která se blíží a tomu, že hledáme globálně závaznou dohodu, to je určitě triumf naděje nad zkušeností. Pokaždé, když se o to pokoušíme, tak se to nezdaří. Pokaždé Evropa se tváří, že je lídrem, ale nikdo ji nenásleduje, takže výsledkem je to, to, že my si v Evropě podminováváme naše hospodářství, vyháníme odvětví intenzivní energeticky mimo Evropu. To už paní Gerling rovněž na to upozornila o ocelárnách, ale i hliník, sklo, um, rafinérie to vše odchází z, Enory a, z Evropy a oni se odebírají do zemí s nižšími standardy a normami, například do Číny. A výsledkem pravděpodobně bude, že globální emise budou stoupat, protože tyto intenzivní e, továrny a ta průmyslová odvětví právě tam budou znečišťovat více. Takže naše klimatická politika mm, bezmezně škodí evropskému hospodářství a zároveň e, je pravděpodobné, že naopak vede k navyšování emisí. Jak dlouho ještě chcete v tom šílenství pokračovat? Thank you very much. Děkuji. A nyní za ENF paní Dornáno. Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, děkuji vám, že jste mezi nás přišel a poskytl tuto příležitost si s vámi vyměnit eh, názory u tak eh, obtížného složitého tématu. Je zapotřebí se zabývat dvěma hlavními obtížemi, jak jste říkal, například politikou, která je vedena v rámci Zeleného fondu a Opět se jedná o činnosti, které případně by mohly korigovat nefunkčnost eh, eh, v oblasti životního prostředí nebo lidské chyby. Na celosvětové úrovni zapotřebí řešit eh, znečišťování a změnit systém, který zjevně likviduje planetu. Potřebujeme snižovat znečištění z dopravy prostřednictvím určité výměny a e, dochází k tomuto znečišťování jak u nás, tak i ve vzdálených zemích, které jsou velkými znečišťovateli. To jsou změny, zásadní změny, k nímž dochází na světové scéně a které zapotřebí e, reflektovat a nyní znamenají určitou potíž ve vyjednávání a následně zapotřebí se věnovat novým ekonomikám. E, tyto země se právě rozvíjejí, a je zapotřebí pomáhat jejich eh, udržitelnému a životaschopnému a čistému eh, rozvoji. Zemena se jedná o Asii, která již hodně, je hodně znečištěna, ale také o další státy. Eh, na Například, jak se díváte na tyto závazky v oblasti klimatu v takovýchto případech, protože některé státy jako Evropská unie, jako členské státy Evropské unie už mají své závazky, eh, ale současně to znamená i snižování konkurenceschopnosti našich eh, ekonomik. Evropská eh, komise, se týče snižování emisí CO2, uvádí, že je také dopadem stagnace naší, našeho průmyslu. A co se týče Francie, kterou vy zde reprezentujeme, my jsme by nevynaložili tolik eh, energie na to, abychom eh, snížili emise. Děkuji. A nyní je řada na pana ministra, aby odpověděl v prvním kole na všechny položené otázky, prosím. Merci beaucoup. Děkuji vám. Děkuji všem za dotazy, děkuji i těm, kteří nakonec dotaz nepoložili e, a pokusím se odpovědět za 10 minut. E, ale nebuďte překvapeni, pokud nebudu odpovídat úplně přesně každému dotazujícímu. Já jsem si poznamenal některá témata, která v otázkách zaznívala, proto se těmto tématům budu věnovat možná první vystupující mezi vámi, říkal, a s tím se mu totožnit, že připravovaná konference bude zásadní pro životní prostředí, ale nejen pro ně. A uvědomme si, že to je důležité, abychom eh, popularizovali toto téma a uvědomili si, že občané eh, světa eh, si mají být vědomi, že existuje ujednání o klimatu. Je potřeba je utěšit, ukázat, ale zároveň ukázat, jak dramatické dopady má nečinnost. Protože samozřejmě ta nečinnost by mohla mít velmi negativní dopady, ale zároveň ukázat občanům, že existují možná řešení. A současně, eh, že máme ty tato řešení e, přímo ve svých rukou. Pokud totiž budeme popisovat situaci příliš dramaticky, tak e, nikoho motivovat nebudeme. Také jsme v rámci příprav na konferenci vysvětlovali, že e, uvažujeme o dohodě o klimatu a že dopady budou průřezové tedy záležitost výživy, respektive hladomoru, povodní, ehm, udržování určité eh, životní úroveň, jak tady také zaznělo, ale souvisí to i s migrací. Již dnes eh, vidíme, jaké problémy nám přináší migrace eh, stovek tisíc lidí, kteří se přesouvají do Evropy. A nakonec a to je velice důležité, je to také otázka války a míru, otázka bezpečnosti. A proto si myslím, že bychom měli těmto výhledům eh, dát jejich náležitou důležitost. A pak tady také zaznělo, eh, samozřejmě v době, která byla příliš krátká pro mě, já jsem proto nemohl dostatečně podrobně hovořit o aktérech konference. Jednak eh, si uvědomuje úlohu nevládních organizací, nevládních subjektů, eh, tak jako moji předchůdci z Peru nebo e, další, jak víme v textu z konference z Limy z roku 2014 a promítá se to i do letošního kopu. Podstatnou úlohu tam sehrávají nevládní nevládní organizace, včetně tedy také organizací regionálních, místních. A to je podstatné, protože kdo emituje skleníkové plyny, to není přeci ústřední vláda. Eh, ústřední vláda připravuje normy, pravidla, rozhoduje, ale eh, podle toho, kterého regionu, kde se projevuje eh, dopad, doprava nebo v hospodaření s odpady, mají určitý uhlíkový plán, určitou bilanci uhlíkovou. A právě tam by mohlo dojít k pozitivní změně, tam bychom mohli zaznamenat pozitivní vývoj a vyvstává otázka financí. Ta tady byla zmíněna mnohokrát, možná to teď trošku spíše schrnu. Cíl, který byl stanoven v Kodani, předtím v Cancúnu, je 100 miliard dolarů pro klima, pro země severu i jihu. A uvědomme si, určitá odchylka, eh, neexistuje vlastně vyúčtování současného stavu. Je potřeba zjistit, jaký byl výchozí stav a v této souvislosti proběhla obrovská práce a i v Limě bylo stanoveno na základě metodicky zajímavé studie, že v roce 2014 země jihu i severu eh, přispěly 62 miliardami. A pokud uvažujeme do roku 2020, eh, tak to bude ze 62 na 100 miliard. A to je logické. Toto také Světová banka hm, ohlásila další závazky poplatky pro některé země, nikoli všechny. A podle toho vidím, že je nezbytné aby konference v Paříži dokázala, že se nám podaří splnit ten, eh, tu částku 100 miliard. A pak tady zaznívá také zelený fond. Ano, to je velice důležité, ale někdy je to milně vnímáno. Na jedné straně máme eh, veřejné fondy, eh, bilaterální a multilaterální, a pak soukromé fondy. A pak jsou takzvané zelené fondy, které jsou stále populárnější, jejichž objemy rostou, ale kdo Eh, za pár dní přijme ta první rozhodnutí, jak využít tyto fondy. inovativní financování bylo by samozřejmě žádoucí a nezbytné eh, aby, je to, ten ECOFIN je 10. listopadu, pokud se nemýlím, a podstatné je, aby se konkrétně angažovaly země EU. A můžeme si klást otázku také e, zdanění finančních transakcí a e, výnosů z těchto daní. Můžeme to konkrétně říct. Já myslím, že tady zaznělo datum 1. ledna 2017 a e, Francie také vyčlení podstatnou část daní právě na otázky klimatu. Já samozřejmě nemohu teď říci konkrétní čísla, ale Eh, z toho logicky vyplývá, že to bude rozhodnutí, které se bude týkat všech zemí a řada zemí již postupuje ku předu směrem k tomuto v uvozovkách zelenému financování. A někteří z vás také zmiňovali ukončení dotací. Uvědomme si, že máme 150 500 miliard dolarů právě z těchto dotací a víme, že ty se přesouvají z jedné země do druhé, kde se přesouvá průmysl. A Uvědomme si, že právě otázka ceny uhlíku nebo různých cen uhlíku, to je něco, o čem se bude diskutovat a rozhodovat na konferenci v Paříži. Ale myšlenka, zjednodušeně řečeno, pokud chceme mít nízkouhlíkovou ekonomiku, na jedné straně chceme preferovat obnovitelné zdroje energie, tak na jedné straně eh, chceme, aby energie byla levnější, na druhé straně bude dražší s těmi obnovitelnými zdroji, ale chceme-li přesvědčit všech všechny vlády po celém světě. To je náš cíl samozřejmě. A otázka, kterou jste položili, co bude po roce 2020 s financováním to jsme si tolik nekladli, ale zcela jistě na konferenci v Paříži o tom jednat budeme a přejeme si úspěch, ale čím více zemí se připojí a bude si klást tuto otázku, tak tím nadějnější bude výsledek. A řada z vás různými slovy položila otázku, jak my, Evropané, budeme postupovat vůči ostatním zemím. Budeme trestat? E, to je samozřejmě otázka, která může být řečena zcela naplno. Znamená to, že bude ten, e, ta zátěž distribuována obecně nebo jenom mezi některými? To je nejtěžší otázka z těch, co si můžeme klást. A během prací, které děláme, vidíme určitou diferenciaci e, příloha dvě a podobně. Já nebudu zabíhat do podrobností těch ujednání, ale roste přesvědčení, že i když bohaté země musí vyvíjet velké úsilí, mají historii, politickou odpovědnost. Podstatné je, aby se snažili všechny země. A to není stejné. Samozřejmě e, stejné úsilí, které vyvine Mali, má jiný efekt, než co vyvinou Spojené státy. Ale je to otázka, kterou někteří nechávali stranou, ale já si myslím, že je potřeba se tomu věnovat. A také otázka Ti A tady kolegyně také zmiňovala, že je potřeba sdělit jasné poselství. Ano, e, kroky stojí víc než činnost, ale právě e, nečinnost by znamenala, že bychom ty přínosy obětovali pro celý svět. Ostrovy. Ano, myslím, že jste to byl právě vy. Kdo? Samozřejmě je potřeba věnovat se ostrovům obecně, ale také zvlášť je potřeba se věnovat, připravujeme práci v této eh, oblasti, eh, zmírňování dopadů a ve smyslu adaptace. Program konkrétně eh, G7 přijalo program i spolu s Francií, abychom se vyhnuli řadě katastrof. Je to projekt, který se říká ztráty a e, poškození, ztráty a škody, a práv, která bude důležitá v této souvislosti. Situace ostrovů pro ty, kteří tam bydlí, bude zásadní, protože to bude podstatné pro jejich obyvatele. A e, pak další zásadní otázka. Myslím, že to, na to se ptal pan Žado. Ehm, ehm, a ehm, samozřejmě zmiňoval to v náznacích, jaká bude dohoda ve výsledku. Bude to Eh, dohoda nikoli trestně právní, ale, jak řekneme, bude to právně závazné a bude záviset na tom, jakou dobu bude mít, jaká formulace se tam použije v, v angličtině, zda je tam should, eh, shall, tedy bude nebo eh, měla by a podobně. Budou existovat závazky a pokud si dáte nějaký závazek, musíte jej dodržet. Uh, to je logické a já právě toto vnímám také ve světle technického vývoje, který řadu věcí mění. Například satelity, které se otáčejí, obíhají kole Země a mohou také sledovat um, případnou ozonovou díru či emise eh, skleníkových plynů. A pokud máme jedny státy, které třeba se k něčemu zavážou a o pět let později družice ukáže, že daný stát nedodržel svůj závazek, respektive pokročil méně, než se zavázal, tak celé jistě to vyvolá politickou diskusi vnitrostátní i mezinárodní. A poslední věc, faktor času. Dámy a pánové, to, to je zcela jiné jednání než ostatní. Není to jako obchodní jednání, když si řekneme, nedohodneme se, tak budeme eh, o tom hovořit ještě o rok později. My bojujeme s časem. Eh, čas jde proti nám, samozřejmě. Eh, skleník v atmosféře zůstanou desetiletí, staletí a pokud překročíme určitý objem emisí skleníkových plynů, tak už se nám nepodaří náš cíl splnit, ať už je to Paříže nebo COP eh, za 8 let, je potřeba jednat nyní. Řešení máme. Technický pokrok tady je, kterého můžeme využít a přínosy z toho vytěžit, pokud budeme náležitě obezřetní a rozhodní. Děkuji. Děkuji. We start with a, a nyní druhé kolo. Obracím se na všechny kolegy. Dostali jsme více než 27 otázek. Opravdu tvrdě jedna jediná minuta. François Grosten. Merci, merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane ministře, Děkuji vám, že jste mezi nás přišel. Vítám vám. stu k eh, této výměně názoru. Vaše veliká politická zkušenost podle mne bude nesmírně užitečná k tomu, aby umožnila najít eh, eh, úspěšné vyřešení. Samozřejmě se nevyřeší úplně klima, ale alespoň konference by měla dojít tedy úspěšného výsledku. Já podporuji agendu pro toto řešení, které bude součástí globální dohody a má dojít k tomu, že se budou podporovat nové technologie. Tyto nové technologie bezuhlíkové eh, by měly eh, být umožněny také díky investicím. Například se jedná o zachycování a uchovávání uhlíku, což má být eh, velice užitečné také digitální revoluce, nové metody práce. Pane ministře, Můžete nám říci něco více o té předběžné dohodě, eh, protože se jedná o skutečné zapojení soukromého sektoru a technologický transfer do zemí, které jsou méně rozvinuté. Děkuji. Děkuji, Matias Grota. Děkuji, pane ministře. Opravdu vám musím zde seknout poklonu, že jste změnil strukturu konference a ministři jsou na samém začátku přítomní, tedy nemarníme čas a že opravdu začneme topit pod kotlem od prvního dne a pouštíme se přímo do srdce celé debaty. Protože to změní celou naši společnost, eh, celé průmyslová odvětví. A já musím říci, že jsem fascinován tím, jak tomu přistupujete. Totiž eh, zároveň podporovat průmysl, ale odpojit to od toho, že se stále více vylučuje CO2. Ono je to možné a dokonce je možné i hrát tu hru řádně. Jak už řekl Peter Líze, potřebujeme cenu za uhlík a globálně 2017 už začne Čína rovněž s námi spolupracovat v obchodování povolenkami eh, nebo případně emisemi. Eh, myslíte si, že je možné s Čínou opravdu takto vážně spolupracovat a jak to bude vypadat? Děkuji, Ian Duncan. Děkuji, pane předsedo předsedo, a děkuji, tady jsem, pane ministře. Já mám dvě záležitosti. Spojené království a ocelářství. Tam v podstatě je na kraji propasti. Mnozí se na nás obracejí. Máme obrovské výzvy. Ehm, dumpingové ceny ocely se k nám dovážejí, tedy ocel za dumpingové ceny. A spravodaj, parlamentní spravodaj k obchodování povolenkami se to snaží vše ujmout do jedného celku. Pokud by se podařilo zavést obchodování povolenkami globálně, tak by se možná snaž, podařilo svést všechny na společný jmenovatel a hovořit stejným jazykem. A proto já se vás ptám jako předsedy COP21, co můžeme udělat k zavedení globálního obchodování povolenkami a jak s tím pohnout ku předu právě na kopu. Děkuji. Děkuji. Pan Faria. Mikrofon. Dobrý eh, eh. Děkuji. Pane ministře, nejdříve vás zde chci srdečně přivítat a vyjádřit své potěšení, že jste mezi námi. Budete eh, předsedat zasedání ministrů a i zasedání celého CAP 21. Jak je to možné? Začnu jinak. Připravili jste už návrh určitých závěrů nebo předpokládaných závěrů této konference. A přitom eh, vzdušná doprava a námořní doprava tam vůbec nejsou zahrnuty. A přitom hovoříme jak o IMO, tak o ICAO a jak je možné, že by v závěru takovéto konference, kde máme příspěvky ze 150 zemí, což je přece už něco, No a samozřejmě, že na tom záleží. Už jsme dlouhou cestu urazili, ale jak je zároveň možné vůbec e, plánovat podepisování takovéto dohody, když tam tyto dvě organizace vůbec nebudou zmíněny? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. E, Pane ministře, jsem velice ráda, že jste tady. Jednoduchá otázka z mé strany. Před dvěmi týdny jsme my v Evropském parlamentu dvoutřetinovou většinou akceptovali um, pozměňující návrh z mé strany, totiž, že bude panovat eh, stoprocentní jasno o lobistických organizacích, které budou přítomny v Paříži a plný přístup všech zainteresovaných stran zároveň k průběžných informací o vyjednávání. Vše je v sáse. Nemůžeme připustit, aby mezinárodní koncerny, které na to samozřejmě mají více prostředků, měli kontrolu nad tím, co se tam děje. Musí i obyčejný občan, který ty peníze nemá, ale jehož zájmy jsou v sáce, mít stejný přístup. Budete snažit se zajistit rovný přístup všech k informacím a bude to vše transparentní? Děkuji. Děkuji, pane ministře, že jste zde. Já se chci vyjádřit k důvěryhodnosti Evropské unie. Financování, o tom se už zde několikrát hovořilo, tedy to už odložím stranou. Spíše tedy to pětileté období těch závazků. Vidíme, že stále více zemí se přesouvá právě do etapy uvažování v pětiletém období. A i vy hovoříte, aby ty, mm, o významu toho ty cíle nebyly příliš dlouhodobé. Zároveň má Evropa evropské problémy, protože má cíle do roku 2030, ale nikoli do roku 2025. Takže moje rada spočívá v tom, jak můžeme přejít do roku 2025. No a bohužel pan Helmer odešel a ten hovořil o tom, jak se firmy přesouvají mimo Evropu z důvodu klimatických politik. No ano, pan Helmer tady není, ale téma zůstalo v té místnosti. Takže chci pouze říci, přeštěte si zprávu EEA. Evropa už dosáhla e, redukci 23%, takže už jsme nad svými cíly, takže ty firmy, které zde zavírají, tak ne z důvodu klimatických. A do roku 2025 by se to mohlo povést, stanovme si cíl do roku 2025 a rovněž by to přidalo EU na důvěryhodnosti. Prosím, říďte se mou radou. Thank you very much. Now... Děkuji, paní Kapel. Danke, Herr Herr. Děkuji, pane předsedo. Um, pane ministře. Vy jste nám dnes sdělit, že byste rádi, eh, rád eh, dosáhl tři, tři záležitosti. Má být právně závazné, ambiciozní a má být jasné z technického pohledu. Já už vám chci nyní eh, poblahopřát k tomu, že tam máte 90% emitentů a že už se podařilo přesáhnout cíle z Kyoto a um, ty dva stupně, případně dva a půl dávají smysl. Ale právní závaznost, no tam už to vypadá trošku jinak. Z těch 155 cenů eh, států se nezavázali ty státy k něčemu závaznému. Já nevím, jak to bude vypadat, eh, zda byste mohl pohovořit s Čínou o té závaznosti, protože těmi největšími emitenty už v mezidobí se staly právě ty země, které se eh, snaží dostat mezi ty průmyslově vyvinuté rozvinuté. A pak těch 100 mm, tisíc miliard z USA, že by mělo být k dispozici, to je sice dobré, ale možná bychom i konkrétně měli hovořit o tom, kolik peněz máme nyní. Například z těch transakcí, z těch finančních transakcí. Rakousko už tři roky slibuje, že by ty peníze měly k dispozici, ale nejsou. Milí kolegové, říká předseda, máme 27 žádostí o slovo, takže Držte se svého povoleného času. Karl-Heinz Florenc jako další, pane ministře, já vám děkuji. Já jsem pod velkým dojmem, pane ministře. Já jsem měl tu čest být poprvé eh, v roce 92 u zasedání COP a tady si dovolím říci, že právě vaše země je ta nejdůležitější, která na té konferenci bude zárukou, bude tím garantem úspěchu. Pokud se budete držet opatrného postupu, nebudete přehánět a všichni vás budou následovat. Například Mexiko. To je takový dobrý příklad. A pak ještě i některé severoevropské země. Ale tam naopak to byl příklad negativní. Takže je to ve vašich rukou, vašich spojenců, ministrů, ministrů zahraničních věcí. Kontaktujte všechny. Pesimisty nechte doma. Roger Helmer, ten je moudrý, že už odešel, tomu to svědčí rovněž se nebratřete s těmi úplně zelenými. My jsme červenozelení, nás se držte, my vám pomůžeme. Thank you. Děkuji, říká předseda pan Gramatikakis. Eh, mě velice těší, že zde mohu dnes hovořit s francouzským panem ministrem. Ono se to neděje až tak často v prostorách Evropského parlamentu. A já budu hovořit stručně. Pane ministře, já jsem docentem fyziky a z toho pohledu bych vás chtěl informovat, že ten cíl 2,7 stupně Celsia, o něm jste hovořil, je pozitivní, ale nebude stačit. Z nových eh, vědeckých poznatků, eh, které snad znáte, plyne, že klimatický fenomén a obraz celé planety už nyní vypadá tak, že už jsme na kraji propasti, že náš svět se Mm, žene k záhubě a potřebujeme tři stupně. Ale pak ještě jedna myšlenka. Já jsem slyšel eh, takovou myšlenkou, na níž není odpověď. Totiž, je řešením pro eh, hrozbu klimatických změn na této planetě je, že se v mnohých zemích spustí investice, které hm, byly omezeny z důvodu nedostatku prostředků a právě země, které mají hospodářské problémy, musí postupovat opatrně, protože jsou zadluženy. Ale možná byste mohl se vy nasadit právě proto. A nyní myšlenka s těmi eh, letadly eh, a pozorováním klimatických změn z letadel. Tam můžeme eh, pozorovat Zemi i z vesmíru, ale já doufám, že tam nebudeme k tomu sahat, protože je to škodlivé. A nyní paní Višněvská. Děkuji bardzo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, my už jsme seznámeni s většinou závazků z států stran úmluvy, eh, které už byly odeslány a přijaty. Ale ty závazky jsou tak eh, nesrovnatelné, že je vlastně nemůžeme sestavit. Tam je úplně jiná metodika pro počtu jiné časové horizonty a někteří z těch hlavních globálních hráčů se stále vyhýbají tomu, aby se jakkoliv zavázali ke snížení emisí. Tedy mohli bychom mít dojem, že takovýto chaos je vytvářen téměř cíleně, abychom si stěžili e, společné závěry. Vy jste se zmínil o tom, že úspěchem bude, podepíšou-li tuto umluvu smlouvu všechny strany. Ale domníváte se, nebo nedomníváte se, že by součástí všeho mělo být i pozastavení nebo zbrždění, přenášení investicí do průmyslu mimo Evropu, protože bez toho o úspěchu nemůžeme hovořit. Děkuji. Paní Torres Martinez. Děkuji, myslím, že všichni souhlasíme Eh, děkuji vám, pane ministře, ale to, co jste říkal, že konference v Paříži musí mít úspěch, abychom mohli úspěšně bojovat proti klimatickým změnám. Ve mně vzbuzuje obavy, že po tom prohlášení o emisích eh, eh, které se týká Číny, protože Čína je silným emitentem. Máte za to, že je možné dosáhnout snižování teploty o mm, méně než 2 stupně, pokud Čína ani Spojené státy nejsou ochotné takto usilovně tam pracovat. Děkuji, pan Javor. Děkuji. Já rovněž bych rád poděkoval panu ministrovi, že je dnes v našem kruhu. A já mám jednu jedinou otázku a velice konkrétní. Hovořil jste hodně o stanovisku parlamentu, o výboru Envy, Ehm, my jsme nedávno právě přijali usnesení týkající se úpravu, právní úpravy klimatických změn a že ehm, rovněž hovoříme o tom, že nechceme, aby klimatická problematika byla součástí TTIP a rovněž, aby nespadaly klimatické ehm, střety pod ISDS abychom si neohrozili to, čeho chceme dosáhnout v klimatické oblasti tím, že by nějaká velká společnost nás ruinovala svými nároky. Tady tedy je stanovisko Evropského parlamentu zcela jasné a já se táži, zda um, Francie by nás v tom ráda podpořila. Děkuji, pan Belet. Eh, eh, děkuji, děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, eh, pane ministře. Tady jsem. Velice stručně ptám se na to samé jako pan Grote a pan Denken ohledně ETS, tedy povolenek Evropského systému povol, obchodování s emisemi, protože nej, nejlepší by bylo tento systém propojit s jiným systémem a to po světě, po celém světě. Jaký na to máte názor? protože, jak už o tom hovořila paní Gerling, to by byla reakce na potřeby našeho průmyslu, ať už to je ocelářství, chemický průmysl a další, které nyní čelí um, této konkurenci eh, z jiných států. Myslíte, že se tímto směrem můžete ubírat na, eh, v Paříži, abyste měli tento světový systém povolenek? Děkuji. Děkuji, pan Branen. Děkuji, pane ministře. Já mám dvě otázky. Evropská veřejnost si stále více uvědomuje, jakou úlohu sehrávají fosilní paliva v klimatických změnách, ale mnohem méně si uvědomují úlohu zemědělství. Souhlasíte s tím, že zemědělství musí sdílet břemeno boje s klimatickými změnami a že zemědělství nemůže být vyčleněno jako nějaká zvláštní oblast, zvláštní odvětví? A druhá otázka. Všichni, myslím si, jsme si vědomi toho, že náklady na to, že máme dvě sídla jako Evropský parlament, nás hodně stojí a i v oblasti ochrany životního prostředí. A já doufám, že i francouzská vláda by už nyní měla podpořit koncept jediného sídla. A nyní paní Rivas. Děkuji vám. Já jsem velmi ráda, že jste tady s námi, pane ministře, na půdě našeho výboru. A co mě znepokojuje, je eh, skupina eh, G107 70, tedy včetně zemí eh, Jižní Afriky a podobně, jakožto předsedkyně KT, jsem také součástí této zemí, kde spolupracují rozvinuté země s rozvojovými. Máme těch 62 miliard, které tady byly zmíněny pro financování, ale co to znamená? Při, pomohlo nám to přizpůsobit se z, o změně klimatu, ale diplomaticky, možná se neptám příliš diplomaticky, ale co můžeme udělat, o čem můžeme jednat s těmito zeměmi, zemi, které eh, výrazně přispívají ke znečištění planety. To je úkol pro nás všechny. Děkuji, paní Sajuzo. Děkuji, pane ministře. Děkuji za vaše slova dnes. 120, více než 120 eh, zemí této planety se už zavázalo e, k snižování emisí. E, nehledě na Čínu a USA, tyto země to každá učinili na základě svých vlastních politik a svým vlastním způsobem. A nyní přišel čas na harmonizaci těchto příslipů, jinak nebudou výsledky věrohodné. A pak ještě k tomu monitorování a k tomu zkoumání těch emisí či poměřování. Evropská komise říká, že je takovýto mechanismus nutný, ale zatím mezinárodní experti, kteří by to mohli provádět, že takové experty nemáme. A navíc země trvají na suverenním poměřování. Myslíte si, že takové problémy je možné překonat, protože nutné to je? Děkuji, pane ministře, že jste v našem kruhu a že e, s námi hovoříte. Jsme velice rádi. Já mám otázku a rád bych si vyslechl odpověď právě z vašeho pohledu, totiž konkrétně vaše názory na energetickou unii. Ehm, První záležitost je energetická unie jako nástroj, který by nám mohl pomoci bojovat s klimatickými změnami a dosáhnout cílu COP21. A druhá věc, energetická unie, co by nástroj, který by nám mohl pomoci poradit si s agresivními útoky některých zemí, konkrétně Ruska, které se snaží ovlivnit naši zahraniční politiku. Eh, děkuji. Eh, pan Schaffshauser. Děkuji, pane ministře. Když jsem eh, přesedal energetické službě, když jsem mi řekl, neuděláš nic, pokud tu nebude politika ceny energie. Dnes cena fosilních energií se silně snížila, to víte. A otázka je, zda bychom nemohli ovlivnit protože tu máme určité přátele, vy to dobře znáte, jak to je například přátelé z Kataru, ze Saudské Arábie, aby tedy oni změnili svou cenovou politiku a tímto tedy zrychlili celý ten proces. A k tomu bychom potřebovali zvýšení ceny fosilních energií. To je tedy můj e, dotaz. Do, bylo by možné tedy takto e, uměle manipulovat tuto e, cenu? Eh, protože dochází i eh, k umělému nadbytku. Eh, ohledně tohoto zeleného fondu je důležité, abychom docházeli ke stabilizaci a současně, abychom i poskytovali investice, abychom tu, stabilizaci takto umožňovali u nových energií. Ohledně financování Eh, I co říkáte kvantitativnímu eh, ulehčování, quantitative easing? Dnes máme eh, například odlišnou situaci v Číně. Jak bychom mohli využít quantitative easing za této situaci pro Čínu? Pani Švýca. Děkuji. Děkuji, pane. Já mám dva krátké dotazy. Já sama jsem byla zpravodajkou u stanoviska ve výboru AFET právě k této problematice. Jak byste rád umožnil, aby evropská vyjednávání o dohodě TTIP z USA mohli vzít v úvahu i závěry COP21 z Paříži. A nyní klimatická diplomacie. Zmínil jste se o ní krátce a řekl jste, že 10. listopadu se ještě jednou sejdeme. Ale otázka konkrétní, jak chcete pokročit eh, v diplomacii týkající se klimatu tak, aby ty země, jichž se negativní změny týkající klimatu eh, týkají nejvíce, mohly být rovněž zapojeny. A nyní pan Kelly říká předseda. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, za přítomnost. Já jsem zpravodajem výboru ITRE, výboru pro průmysl a zajímaly mě vaše slova o té závaznosti té smlouvy, ale nyní krátká otázka, jak to prosadíte? jak se to stane realitou. A zejména po těch pěti letech eh, budeme mít takovou taktiku, že ty země, které se zavázaly, že budeme eh, přeskoumávat, jak se dostali eh, směrem k roku 2030 a zda budeme ty cíle korigovat, zejména z pohledu toho carbon leakage, o němž hovořili předchozí řečníci. A rovněž ve vztahu k zemědělství, zejména zemědělství eh, už se stalo, eh, přijatelnějším z pohledu životního prostředí, ale pokud nebudeme mít e, ty sekvestrace uhlíku, tak to bude ještě negativnější, ještě horší pro um, zemědělství. A i já se připojím k otázkám týkající leteckého a námořního odvětví. A nyní v neposlední řadě pan Peterle. Monsieur le ministre. Děkuji, pane ministře. Děkuji vám, že jste přišel mezi nás. Chceme dosáhnout dobrých výsledků. Musíme eh, se dívat eh, na eh, naše cíle v dostatečně širokém panoramatu. Potřebujeme je skloubit s rozvojem našich partnerů. Například Indie je naším důležitým partnerem a oni očekávají růst v příštích letech a tím spíš se jim to povede, pokud se budou řídit čínským modelem. Jakou tedy máme strategii evropských investicí do Indie? Měli bychom mít ambici se účastnit eh, ekologizace indické ekonomiky. A myslím, že to schudné je. Chtěl bych vás požádat, pane ministře, zda by nám řekla, jak se chcete vypořádat s touto výzvou a jak se v tomto smyslu chcete angažovat. Přeji vám hodně štěstí a úspěchu. Thank you. Děkuji. A nyní pan Turmeš. Eh, vážený pane ministře, řekli mi, že vy výborně spolupracujete také s předsedou Rady pro životní prostředí. Tomu jsem rád. A když uvažujeme o řešení, respektive několika řešeních, musíme uvažovat o obnovitelných zdrojích energie, ale klademe si otázku, proč je více slunečních e, elektráren v Německu než v Řecku. Přitom v Řecku svítí slunce mnohem více, ale uvědomme si přitom náklady e, na ty tato zařízení jsou v Německu vyšší. A to tež bychom mohli říci o Egyptě, o všech afrických zemích. Jedna z věcí, která musí být vyřešeny, ehm, abychom zvládli investice. Já si myslím, že v Paříži musíte nalézt mechanismus takového fondu de-risking, de-risking fondu, který by umožnil ehm, na základě nákladů na kapitál využít více obnovitelných zdrojů energie tam, kde jsou skutečně penalizovány v důsledku těch eh, cen energií, kde třeba eh, platí eh, o 20% více. V Německu uvědomíme si ještě Nord Stream. To je projekt, který je pro Evropu důvodem k zamyšlení. Zamyšlete se, zda je to opravdu prioritou, když máme situaci na Ukrajině a vůbec vůbec nebezpečnou situaci v souvislosti s Ruskem a podobně. Děkuji a nyní pan Fabius bude mít čas na odpověď. Děkuji vám mnohokrát. Ono to bude těžké odpovědět za 10 minut, ale pokusím se odpovědět na dotazy, eh, které i když byly velice stručné, tak zabily 27 minut. Tak už to prostě v parlamentu je. Proto se omlouvám, pokud neodpovím úplně na všechno a v něčem vás klamu. Já jsem si ji zaznamenal a tím teď začnu. Už ze svých předchozích odpovědí navážu na otázky o e, letecké a námořní dopravě. E, to, co je pro vás nepochybně důležité, je text, který byl přijat minulý týden v Bonu, článek 3, 19. odstavec, a tam se hovoří třeba, že to je stručný text právě o této otázce. Je zapotřebí tedy začlenit do těchto eh, úsilí i eh, leteckou a námořní dopravu. Mnozí z vás se zabývali cenou eh, uhlíkových emisí, uhlíkových ekonomií, co udělá Čína z roku 2017 a podobně. Eh, vede se hodně práce ohledně ceny uhlí, uhlí tedy energii vydávající uhlíkové emise. Ale je zapotřebí v tomto smyslu se e, zhodnout. Všechny, e, všechna rozhodnutí o veřejném financování e, jsou v tomto ohledu nezbytná a jsou méně důležitá pro Evropany než ty změny, kterých my jsme schopni dosáhnout v tržních mechanismech. Pokud bychom začlenili skutečně eh, tarifikaci uhlíku, a jak byste říkal, dosáhli bychom tomu, že eh, obnovitelné energie by byly levnější, tak eh, v tom smyslu by se použil veřejné finance a mohli bych se tímto řídit i e, rozvojové země. Než jsem se e, dozvěděl o konferenci, která se konala v Indii. Indie je země, kterou skutečně musíme e, brát v úvahu, protože má miliardu 400 milionů obyvatel a velice se zajímají o nové technologie. Kdo byl v Gujaratu, ví, eh, že to centrum je skutečně vynikající. A je zapotřebí, aby všichni učinili to, co eh, mohou. Já bych rád přispěl eh, k boji proti klimatickým změnám a, a v současné době ale oni používají uhlí takže je zapotřebí v současné době se snažit o snižování využívání uhlí a směřovat k zeleným obnovitelným energiím i s pomocí jiných zemí, tak aby vznikla určitá eh, aliance pro eh, sluneční energii, kterou, která by se dala v této souvislosti využít. Otázka Číny. Ano, my pojedeme do Číny na konci týdne, budeme, budeme tam příští týden. Eh, Eh, má dojít ke společnému prohlášení a v tomto prohlášení, na kterém v současné době pracujeme, chceme se odkazovat také na čínská rozhodnutí z rok, na rok 2017, eh, která jsou, eh, která právě souvisí o, s, s cenou uhlí a mm, s uhlíkovými emisemi. Cena uhlí tedy eh, nebude eh, v tu chvíli eh, stát stejně po celém světě, ale dochází k určité konvergenci, o to nám jde. Já nevím, jestli jste měli příležitost si přečíst o různých technologiích a hovoří se o jakémsi koridoru ceny uhlí což je v podstatě taková ta metoda, kterou my jsme původně před lety vymysleli pro měnové systémy v Evropské unii. Jde o to, abychom postupně tedy sváděli eh, ceny uhlí do tohoto eh, cenového koridoru. Například v Guatemala nemůžeme říci, že v určité době ta cena uhlí bude XY. Opravdu takovou pravomoc nemáme. Uh, ale je zapotřebí, abychom všichni tedy směřovali stejným eh, směrem a v tom můžeme mnohé eh, vykonat. Jedna z otázek směřovala na INDC a ověřování e, těchto cílů. Ano, je zapotřebí zdůraznit, že ty příspěvky INDC, které byly předloženy, jsou opravdu velice heterogenní. Proč? Protože v loňském roce v Limě jsme se měli rozhodnout, zda tedy už od té chvíle, Eh, zde bude jasné eh, rozhodnutí o těchto cílích a tak jsme přijali, aby tedy původně na počátku ty závazky byly rozmanité. Nevím, jestli si vybavujete, jak ten text vypadá, že tam je celá řada různých ustanovení. A my jsme nechtěli vytvářet něco příliš eh, konkrétního, protože by to prostě nebylo přijato. Takže nám šlo o to, aby ten, ten společný kodex byl přijatelný pro všechny, aby se zavázali, že se zúčastní toho procesu a následně potom budou přizpůsobovat ty svoje příspěvky takovým způsobem, aby je harmonizovali. Některé z těchto příspěvků jsou absolutní, zatímco jiné, zejména u těch chudších zemí, to jsou podmínečné příspěvky. A tyto země tedy říkají, podívejte se, já se budu moci zavázat k tomu a tomu a rád bych to udělal, pokud nám v tomto bude nějak pomoženo, budeme mít na to finanční příspěvek, technologický příspěvek. Eh, a samozřejmě, že se jedná tedy o velice rozmanité eh, závazky v jednotlivých těch státech. Další dotaz byl na transparentnost. Ehm, já jsem se ještě neseznámil s tím eh, eh, eh, rozhodnutím, o kterém se hovořilo. A v Bonu se rozhodlo, také na návrh Japonska, kromě jiného, ne kvůli tedy eh, lobby, ale kvůli nevládním organizacím se takto eh, eh, rozhodlo. A tam bylo tedy transparentně rozhodnuto, že je zapotřebí, aby se vyjednávalo. Bylo velice jasné, co se týče těch pozorovatelů, že ti vyjednavači musí dojít určitého výsledku. Stejně Evropský parlament i národní parlamenty to znají. Pokud budeme všechno diskutovat otevřeně s otevřenými e, dveřmi, tak to bude obtížné potom dosáhnout nějakého kompromisu. A eh, proto my jsme se tedy eh, rozhodli e, Eh, postupovat eh, tím uvedeným způsobem. Není to tedy otázka připuštění eh, lobby. U konference se jedná o něco jiného, jedná se o vyjednávání v moderní demokracii. Tato skupina, která má tedy těch pas dans tous les domaines, 77 zemí eh, je eh, jaksi nedůvěřivá vůči těm bohatým zemím. My jsme se snažili překonat tuto nedůvěru, protože Evropa tedy nemá co, co skrývat, ukazovali jsme to a diskutovali jsme s těmito zeměmi, snažili jsme se, aby pochopili, že dochází eh, k určitému vývoji, že je zapotřebí dalšího vývoje, protože když se podíváme na seznam bohatých zemí a řekněme tedy nebohatých zemí, Eh, které už se eh, vyvíjejí za poslední 25 let, se, eh, se to dost změnilo, protože ti, co byli hodně bohatí, jsou nyní méně bohatí například. Jiné státy zase byly hodně chudé a nyní jsou méně chudé. Tak je můžeme přesvědčit skutečně jen konkrétními příklady. Například opatření týkající se adaptace, která my jsme podnikli. Ze stravy OECD jasně vidíme, co se děje. Dochází k velkému financování z, e, zmírňování klimatické změny, ale málo se dělá pro adaptaci klimatickým změnám. Když se zváží celý ten e, objem finančních prostředků, jenom 16% se věnuje na adaptaci klimatickým změnám, a to tedy v rámci těch všech zemích. E, Třeba, že i ty chudé země dobře znají, jak je důležité se adaptovat, tak k tomu nedochází větší měrou v těchto státech, než jako jsem uvedl. Takže tu jsou určité věci, které je zapotřebí udělat ještě do roku 2020. Eh, Pařížská dohoda to může přímo ovlivnit. A my, vě, eh, my si přejeme, aby vše bylo aplikováno v roce 2020. A co potom? Po roce 2020 my nemůžeme zastavit. Eh, znáte iniciativu CRUISE, což je systém rychlé nebo časné informace předvídání katastrof a upozorňování na katastrofy. G7 se někdo snaží e, dosáhnout větší eh, jistoty a bezpečí. E, například v afrických zemích je zapotřebí, aby byla konkrétní opatření e, pro obnovitelnou energetiku. E, e, jsou to určité techniky, které nejsou příliš drahé. Mohli bychom je tam nainstalovat, aby se změnil život lidí Mám přátelé, kteří vedou eh, beninskou vládu a mají tam projekt, který se týká zhruba desítky milionů, což by pomohlo polovině obyvatel. Mělo by to okamžitý dopad například eh, na eh, děti. Protože vlastně jediné, co potřebují, je slunce, aby měli energii. Musíme tedy toto všechno eh, zvažovat. Tento projekt, projekt by nestál víc než 10 mm, eh, milionů a v těchto věcech ale zapotřebí rychle rozhodovat, protože je tu třeba určitá nedůvěra z určitých stran. Co se týče zemědělství, ano, zemědělství také musí bránou v úvahu do tohoto mechanismu. Určité, eh, určité opatření, že existuje, například Francie přijala opatření, které někdy taky prodiskutováváno znovu. A to také bude tedy součástí těchto našich úvah do budoucnosti. A na závěr bych ještě chtěl eh, dodat, že někteří eh, z vás eh, hovořili o tom, zda kvůli hm, ochraně životního prostředí by Evropský parlament měl opustit Strasburg. No já si myslím, že tak to přesně není. Já nejsem tedy odborník na, na tuto doménu. Nevím, zda mm, je možné říci, že by aspekt ochrany životního prostředí mohl být jediným eh, aspektem při zvažování sídel Evropského parlamentu. A A eh, pokud tedy by to bylo zapotřebí, tak se může do Bruselu jet na kole. Já se omlouvám, že jsem byl příliš stručný, ale jinak bych hovořil příliš dlouho. Uh, Eh, někteří z vás eh, eh, říkali, že tedy zapotřebí této konference ve Francii, aby se nalezlo řešení a Francie je pouze jednou eh, ze zemí, je to země předsednictví, ale to neznamená, že Francie o tom bude eh, rozhodovat. Je pravda, že zapotřebí eh, postupovat a jednat, určitý vliv máme, ale nemůžeme to nařídit. Například Peru posledně provedlo vynikající kus práce. A já si myslím, že by se nám to mělo podařit tentokrát. Je to důležité, protože eh, ve spolupráci s nimi, tedy eh, jak Peru bylo zemí jižní polokoule a nyní máme zemi severní polokoule, která nastupuje tedy eh, na to, mm, na to předsednictví konference, tak je to velice důležité, že se takto střídáme, protože to může přesvědčit i ty země, které jinak mají nedůvěru k, k určitým státům nebo určitým iniciativám. Já nyní skutečně eh, chci říci, že počítám s vaší podporou, protože Evropská unie má klíčovou úlohu. I když eh, porovnám pozice jednotlivých eh, aktérů, tak musím říci, že Evropa je jedním z kontinentů, který projevuje snahu usilovat o určitý směr a prosazovat ji a ta eh, stanoviska, která přijmou evropští negociátoři, budou nesmírně důležitá. Nejen proto, aby se eh, něco eh, právně stanovilo, protože nemůžeme to vnutit, ale abychom ukázali, že Evropa usiluje o změnu, která je naprosto nezbytná, pokud si přejeme, aby planeta existovala dál, tak jak ji známe. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji mnohokrát za to, že jste nás navštívili. Já myslím, že my můžeme uzavřít zasedání výboru Envy. Já vám chci jenom připomenout, že příští zasedání bude 9. a 10. listopadu. Děkuji vám. Děkuji.